kolega. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Evropský fond dlouhodobých investic eh, má být novým finančním nástrojem, který umožní směrovat soukromé investice do evropské ekonomiky. Dlouhodobé financování je zásadním nástrojem k tomu, abychom dostali evropskou ekonomiku na správnou cestu udržitelného růstu v souladu se strategií Evropa 2020. Jejímž cílem je podpořit vysokou zaměstnanost a konkurenceschopnost. Já jsem velice spokojený s výsledkem práce Eh, naší frakce, kdy jsme se chtěli vyhnout spekulacím a daňovým rájům, eh, tak, aby eh, investice brali v úvahu cíle, sociální cíle Evropy 2020. Tato zpráva bude mít velice produktivní výsledky, protože cílí na reálnou ekonomiku zemí Evropské unie. Kromě toho zpráva zaručuje také drobným investorům možnost účastnit se fondu s včasnou ochranou. Proto podporuji uzavření uzavření této dohody na plenárním zasedání. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji kolego Frunzulicovi a nyní kolega Marias. Děkuji. Základní problém s dnešní ekonomikou spočívá v tom, že se čím dál více zaměřuje na finanční trhy. Že získáváme vlastně takovou kasínovou ekonomiku, kde nové finanční nástroje jsou financovány místo reálné ekonomiky. Očekávají se z toho krátkodobé výnosy a proto miliardy euro odtékají a zároveň ale eh, reálné, reálná ekonomika trpí a roste nezaměstnanost. Je tedy zapotřebí eh, nějakého nového eh, úsilí, tak, kde by banky už neměly pákový efekt. Potřebujeme opravdu investiční banky a pouze tak můžeme dosáhnout dlouhodobých investic do veřejných infrastruktur a malých a středních podniků. Děkuji a nyní kolega Glezos na jednu minutu. A kolegy Glezos. Kolega Glezos. Πριν από chronia o mena na drož. Takže jak už řekla řada kolegů, Eh, úvěry dělají, dluhy dělají z lidí otroky. Když se někdo zadluží, pak eh, je vlastně spotřebován, je obětí historie a řecká krize byla ranou, smrtelnou ranou pro naši zemi dělalo se všechno pro záchranu bank, ale lidé trpí. Mnoho podniků bylo zavřeno a je stále více sebevražd. Tak vypadá dnešní Řecko. Tyto, eh, tento dlouhodobý investiční fond, z čeho by měl být financován? Kdo by z toho profitoval? Lidé nebo banky? Podívejte, nechte řecký národ vzít osud do svých rukou. Nyní má slovo kolega Kelly. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Tato zpráva je, si zaslouží naše uznání. Konkrétně je to zpráva týkající se dlouhodobých investičních fondů a je velmi důležitá. Díky bohu už se dostáváme z hospodářské krize a tím pádem je velice důležité, abychom se nyní zaměřili na dlouhodobé investice, zejména v těch oblastech, které budou prospěšné pro všechny skrze investování. Teď je potřeba, abychom se podívali na obnovitelné energie, a zaměřili se na investice do těch sektorů průmyslu a abychom se zaměřili mimo jiné také na sektor cestovního ruchu. Protože zde můžeme udělat mnoho pro další růst a další vývoj prostřednictvím investic. Děkuji. Děkuji, pane Kelly. Paní Kapiny. Děkuji vám, pane předsedající. Především bych chtěl říci, že oceňuji práci vykonanou zpravodajem a stínovými zpravodaji, kteří se snažili všichni zlepšit toto nařízení Rady a parlamentu. Ale nutně se musím položit otázku, proč dnes a včera, když se hodně hovořilo o malých a středních podnicích, tak já se ptám, budou mít přístup k tomuto v investičnímu fondu, který je vytvářen zejména jako alternativa k bankám, protože jsme měli v jiných situacích s investičními fondy smutnou situaci, používali totiž stejná kritéria jako banky. A proto bych si tedy myslel, myslela, že tento fond eh, pro investice má být dedikován malým a středním eh, podnikům určitou stanovenou částkou, protože jinak uvidíme, že oni se všechny fondy budou zaměřovat určitým eh, směrem. do doposud všechny fondy, které byly vytvořeny pro malé a střední podniky, se jimi zabývaly jen teoreticky, prakticky se nedělo nic. Takže bych vás chtěla požádat o nějaké řešení, aby malé střední podniky měly nějaký přístup k financím. Děkuji paní kolegyni. Normálně se řídím zásadou, kdo není ve chvíli, kdy je na řadě, tak ten má smůlu, ale eh, vypadá to, že kolega k batelitu nebyl. Krátce se objevil venku, takže ještě jednou kolega svel na konec. Hvala za besedo, gospod predsedujoči Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu Lamasurovi, panu zpravodaji za skvěle odvedenou práci. Podporuji jeho tezi, že investice se nechovají na základě zlepšujících se hospodářských indikátorů v Evropě. Pakliže chceme podporovat Junckerův plán, je potřeba prosazovat dlouhodobé evropské investice, tedy investice do evropského hospodářství. To je dobrý záměr, protože to povede k vyšší míře financování důležitých projektů. Navýšíme financování v důležitých sektorech, jako například v infrastrukturním sektoru, který je pro Evropskou unii velmi důležitý, konkrétně pro země, jako je Slovinsko, kterým zatím infrastruktura chybí. A e, které mají problémy s obnovou železnic a infrastruktury obecně. Dlouhodobé investiční fondy navýší eh, dlouhodobě kapitálovou unii a posílí evropské hospodářství a eh, nebude to tak tedy hospodářství, které by bylo založeno pouze na bankách. Děkuji vám. Děkuji vám. Tím končíme tuto část a paní komisařka má slovo. Děkuji vám. Eh, Chci vám všem poděkovat za poznámky. Ze strany komise jsme samozřejmě zavázáni k tomu, abychom zajistili, že dlouhodobé investiční fondy budou co nejdříve k dispozici. Jak zdůraznila celá řada z vás, dlouhodobé investice potřebujeme už nyní. A za tím účelem budeme úzce spolupracovat s evropskými úřady pro sledování trhu a pro cené papíry, tak abychom zajistili e, uplatnitelná pravidla implementace, která budou plně reflektovat intence textu, který zde dnes byl k debatě. A samozřejmě doufáme, a spoléháme eh, na vaši dlouhodobou podporu, aby tato naše snaha byla úspěšná. Na závěr mi dovolte říci toto. Evropský dlouhodobý investiční fond je jeden z konkrétních kroků, které podnikáme, abychom eh, uskutečnili eh, Evropskou unii kapitálových trhů. Potřebujeme diverzifikované, funkční finanční trhy, abychom podporovali ekonomiku, aby mohly fungovat malé a střední podniky a biznis obecně. Za tím účelem jsme vytvořili robustní rámec, který nabízí jistotu investorům, investorům v tom smyslu, že jejich peníze budou využity na financování chytrého a udržitelného růstu v reálné ekonomice. Projekty a společnosti, malé i velké, tak obdrží velice důležité financování a získají důvěru že se mohou na tyto finance spolehnout v tom smyslu, že ty finance budou dostupné i dlouhodobě. Jak zmínila celá řada poslanců a poslankyň, je to jakýsi doplněk toho, že podpoříme další investiční fondy a půjčky ze strany bank, které eh, budou také spolehlivé. Samozřejmě budeme mít i určitá omezení. Toto nařízení zakazuje investice do třetích, stran, do třetích států, které jsou identifikovány jako vysoce rizikové a nebo nespolupracující jurisdikce, co se týká tedy vyjádření eh, daňové task force. Eh, dané země rovněž musí splňovat daňovou konvenci OECD, a kromě toho Evropský kapitálový fond a příslušné nařízení a nařízení pro podnikatelství obsahují stejné podmínky, což je velice důležitá souhra. Další důležitá věc je, že investice do komerčních budov a nebo do eh, projektů na bydlení jsou povoleny pouze pak, když se skutečně jedná o dlouhodobé investiční projekty. Eh, chtěla bych poděkovat eh, panu Lamasurovi a všem stínovým zpravodajům ještě jednou za to, že učinili tento legislativní návrh praktickým nástrojem, na který se budeme moci spolehnout. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko. A na závěr rozpravy ještě kolega Lamasur, zpravodaj. Pane předsedající, já bych eh, Potom, co e, paní komisařka přednesla tato závěrečná slova, vynikající slova, bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří e, mě pomáhali, zemnastinovým e, zpravodajům, komisi a italskému eh, předsednictví zejména. Kdyby to byl ještě pan kolega Lambert, tak by ho chtěl ujistit, že samozřejmě, že ta 60% část eh, investic nebyla uchována, ale že je to lépe, protože tímto způsobem se nejedná o 60% část investic, ale celou, eh, celé investice, které mají být zaměřeny na evropské Eh, projekty. Kdyby tu ještě byla další kolegyně, tak bych ji také mohl ujistnit, že tyto eh, dlouhodobé investiční fondy jsou opakem eh, té ekonomiky, kasína, kterou jsme tu měli a která takto byla podporována, protože tato myšlenka se zaměřuje především na zaměstnanost, na konkurenceschopnost u dlouhodobých investic. Kdyby to byl ještě pán Mono, tak by ho měl, tak by ho také mohl ujistit, že tyto fondy, eh, jak on se obává, že eh, banky by mohly eh, pokračovat v tom, co dělali. Takže my můžeme tímto způsobem pomáhat malým středním podnikům. Eh, v minulých letech se takto nedařilo eh, lépe nastartovat eh, ekonomiku v evropských členských státech. Je samozřejmé, že tyto fondy mají přitahovat další investice a budou-li více, pokud tak mohu říct, sexy, tak to bude ve prospěch také úspor eh, fiskálních v jednotlivých členských státech. A my právě takovouto pobídku potřebujeme k tomu, aby tento fond byl úspěšný a aby dnešní diskuze eh, takto k tomu eh, přispěla. A jak vidíme v dnešní diskuzi, je to opravdu zapotřebí. Děkuji, pane kolego. Tím je rozprava ukončena.